Eh, ohraně lidských práv. Podle článku 122 jednacího řádu jako první máme na pořadu jednání situaci v Středoafrické eh, republice. Máme k dispozici několik eh, usnesení. Začnou nejprve autoři těchto, těchto rezolucí, pan Romeva Irveda jako první. Thank you so much, sir. Děkuji vám, Podobně jako mnohí, mnozí další eh, kolegové, i já jsem velmi zneklidněn situací ve Středoafrické republice, která je na eh, pokraji obrovského, obrovské katastrofy s velkými dopady na eh, obyvatelstvo, že to by mohlo znamenat dopady toho, že v roce v březnu 2013 skupina Seleka přišla k moci. Také můžeme říci, že je tady opravdu velice znepokojivá situace, která ohrožuje bezpečnost, porušuje lidská práva, dopouští se sexuálního násilí na ženách, nespravedlivých rozhodnutí a také dopadu na děti. Byli bychom rádi, aby se tato země vyhnula náboženským válkám mezi komunitami a situace hrozí, že se vymkne z rukou, nebude-li k ní náležitě přistupováno. Z těchto všech důvodů Eh, my a některé další frakce žádáme od eh, orgánů této země, aby řešili eh, příčiny této dlouhé krize v této země a aby spolupracovali a dospěli k dohodě s cílem dosažení dlouhodobého míru a demokratických řešení. Eh, vítáme to, že Rada bezpečnosti OSN dala schválení tomu, aby francouzské složky hájily civilisty a dbali bezpečnosti v této zemi. Eh, jde o to, aby se respektovala lidská práva, eh, mezinárodní právo a eh, aby bylo možné zabránit eh, jakýmkoliv aktům násilí na civilistech. Voláme také potom, aby se vyšetřovala porušování eh, lidských práv a eh, v této zemi a také v tomto smyslu jsme rádi, že Rada bezpečnosti OSN rozhodla, že tady budou věci násilí přešetřovány v příslušném orgánu OSN. Děkuji vám. Děkujeme, pane kolego. Jako další má slovo nám jednu minutu pan Bělan. Děkuji bardzo, eh, pane předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Během posledních dnů několik stovek lidí zemřelo při bojích v Bangi. Dva francouzští parašutisté jsou mezi obětmi, kteří byli zastřeleni neznámými pachateli a rebelové se také zmocnili zahraničních médií, přičemž novináři museli uprchnout. Velice seleka páchají zločiny na křesťanské obyvatelstvu a jejich, jejich postavení se stále zhoršuje a dochází k masovému vraždění z důvodu eh, vyznání. Já vyzývám k ukončení násilí, je třeba odsoudit pachatele a zahájit dialog. Abychom zabránili humanitární krizi, je nezbytné zapojit mezinárodní organizace. Spolehám na aktivitu OSN, aby ochránila základní potřeby civilistů. Děkuji. Děkuji vám, pane Bione. Jako další paní De Kaiser na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Především chci vzdát hold dvěma francouzským vojákům, kteří eh, padli ve Středoafrické republice. A chci říci, že do velké míry dnes lituji, že po více než jednom roku varování, eh, které paní eh, Žorživa a Georgieva, tedy i další z ESVČ varovali před touto situací a že tak dlouho to trvalo, než e, byla schválena rezoluce v OSN, aby konečně se začalo něco dělat pro to, aby se chránili lidé ve Středoafrické republice. My jsme věděli, věděli jsme přece, že je tady hrozba genocidy se všemi těmi hrůzami, e, které takové věci doprovázejí. My jsme to věděli a přitom bylo zapotřebí tak mnoho času, aby se něco stalo. Já jsem slyšela věci, které jsou pro mou frakci nepřijatelné přijatelné. Někteří říkali, no, eh, France Afrique, tento pojem se znovu tady obnovuje a podobně. Já jsem velice umírněná eh, když jde o nějaké eh, vojenské zásahy. Ale v této situaci Francie pouze reagovala na to, po čem tolik lidé volali a tak dlouho na to upozorňovali. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní de Kaiser. Jako další kolega Preda na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Je to letos po třetí, kdy jednáme o Středoafrické republice. Tentokrát reagujeme na novou dynamiku násilí a také na pomsty, které probíhají zcela běžně na základě náboženské příslušnosti. Chci podpořit skutečnost, víme to všechno, že Francie je přítomná nikoli Evropa, ale Francie. A bylo uvolněno 50 milionů euro na podporu vojenské operace a také došlo k, k zřízení leteckého mostu mezi Dualou a Bangi. Kolegyně de Kezer opravně potruje skutečnost, že komisařka Georgieva již dlouho upozorně na tuto otázku a myslím, že není by měla jednat, protože je zřejmé, že směřujeme k vážné humanitární krizi, která je mnohem horší než to, co jsme si dokázali před týdny představit. Děkuji. Děkuji, pane kolego Predo. Jako další kolegyně Veržia máte dvě minuty. To nejmenší, co můžeme říci, je, že situace se trochu změnila od Středoafrické republiky. Od té doby, co na našem programu byl zapsán to bod na program, hovoříme o tom už po třetí od začátku roku, ale v letech, která předcházely poslušování lidských práv této země, která přešla z jedné diktatury k druhé diktatuře od své nezávislosti, nikterak nezajímaly Evropský parlament. Diktatory byly často nastolovány s jistou komplicitou francouzské vlády, protože tato země je jednou, jedním z center eh, toho, co ano, eh, paní de Kaiser nazvala France Afrikou. Eh, je tady eh, velká část jedné z těch 50 vojenských zásahů, které se právě odehrávaly v tomto regionu. Eh, už týden francouzská vojska se připravovala na zásah a právě to, jak eh, iminentní byl tento zásah, to všechno urychlilo situaci eh, v Bangé. Bylo zde prohlášení, že se bude bojovat proti aktům Seleka a také ze strany Bozizeho svrhnutého prezidenta. To všechno vedlo k celé spirále neuvěřitelného násilí. Za pár hodin stovky mrtvých. Otázka náboženství byla opět využita, instrumentalizována. Násilí umožnilo odůvodnit zásah francouzských vojsk díky usnesení OSN. Ano, obyvatelstvo má nárok na bezpečnost. Ano, můžeme vzdát hold dvěma vojákům, eh, kteří jsou obětí tohoto konfliktu, ale chceme, aby usnesení jasně hovořilo o tom, že je třeba respektovat mandát OSN. Chtěli bychom, aby se ho mluvilo mluvilo také o budoucnosti pro obyvatele této země, kteří by konečně měli mít právo se také vyjádřit. Děkuji vám, paní Veržia. Eh, paní kolegyně, měla, jste, měla byste ještě 20 sekund, kdybyste byla hovořila pomaleji. E, já bych si to rád vyslechl, ale to znamená, že tomu musím rozumět. E, každopádně povolíte modrou kartu pana Prédy? Prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Paní Verža, já chápu, že nesouhlasíte s tím zásahem, ale jakou alternativu nabízíte? Kdyby ten zásah nebyl pozitivní, co by pro vás konkrétně mohla být alternativa? Co vy navrhujete v této situaci? Jak byste chtěla postupovat? Děkuji. Pane Predo, vy máte ve zvyku mě pozorně poslouchat. Já myslím, že jsem se nikdy nevyslovila proti vojenskému zásahu. Je mi líto, že jsme donuceni k takovým zásahům. A skutečně Vzhledem k neschopnosti mezinárodního společenství je snadné říci, Francie musí zasáhnout. A během celého roku jsme požadovali rezoluci OSN, ale to není uspokojivé. Jednotky OSN bývalé síly africké, které stále nefungují, ty nejsou schopny jít ku předu a neschopnost a kolektivní odpovědnost je ve hře. Ale co se týče vojenského zásahu, jsem nic neřekla, jenom jsem politovala toho, že zemřeli dva francouzští vojáci. Děkuji vám, paní kolegyně Veršia. Jako další paní Meky. Arvoisa puhemies. Děkuji, pane předsedo. Jak bylo konstatováno zde v sále, tento vojenský zásah, který probíhá eh, ze strany Francie, Eh, tady eh, francouzský prezident François Hollande před dvěma dny konstatoval, eh, že došlo k úmrtí těchto dvou vojáků a řekl, že i přesto je nutno říci, že je tato, no, tento zásah nutný, i když je nebezpečný. Tak to řekl. My tady tva, čelíme obrovské humanitární katastrofě ve Středoafrické republice a e, je tam veliký stav e, nejistoty pro občany a velkého ohrožení pro občany. E, jen málo, které děti mohou chodit do školy, není dost jídla a je tady celá řada dalších problémů. Evropská unie zvýšila humanitární pomoc a to je dobře. Nicméně musíme také zajistit bezpečné, bezpečnou přepravu této humanitární pomoci a musíme volat po politickém řešení a myslím, že Africká unie tady má velkou odpovědnost spolu i s EU. Děkuji vám, paní Jetenmeky. Eh, tím jsme vyčerpali autory usnesení a teď za frakce jako první pan Sonik za EPP na jednu minutu. Konflikt, jaký má místo v republice Šrotková. Děkuji. Eh, konflikt ve Středoafrické republice eskaluje eh, Koalice SLK porušuje lidská práva a uchyluje se stále častěji k násilí. Obětmi eh, tohoto násilí jsou naprosto nejčastěji ženy a děti. 5. prosince během 72 hodin v Bangi došlo k úmrtí 400 osob. Co je ještě více varující, je, že eh, násilné činy jsou páchány eh, zločinnými skupinami, které mají zbraně, jsou velmi dobře ozbrojeny. A tím pádem vítáme, že OSN plánuje do Středoafrické republiky vyslat mírovou misi. Není možné Francii ponechat samotnou. I Evropská unie by se měla příprav eh, takovéhoto politického plánu účastnit, který by zachránil Středoafrickou republiku. Děkuji vám, pane Saniku, Jako další kolega Desir, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Od té doby, co se Seleka ujala moci 24. března 2013, drancování, znásilňování a násilí vůči civilistům způsobilo ohromný propad do násilí, tisíce uprchly a humanitární situace je dramatická. Bylo naléhavé jednat a to bylo rozhodnutí Rady bezpečnosti zcela jednomyslně. A na základě mandátu OSN Francie zasahuje od 5. prosince po boku afrických sil s podporou EU, která tuto misi financuje, aby byly milice odzbrojené a bylo připraveno, byl připraven přechod k demokracii. Já eh, zde vítám podporu Evropského parlamentu a chtěl bych vzpomenout i dvou vojáků z Francie, kteří zahynuli. A tato krize vyžadovala naléhavé kroky, ale musíme již nyní poskytnout globální a trvalou odpověď týkající se bezpečnosti, a také humanitární stránky věci a politické transformace, včetně svobodných voleb. Dnes potřebujeme absolutní mobilizaci Evropské unie, abychom byli schopni zareagovat na krizi ve české republice. A to je sdělení Evropského parlamentu. Doufám, že bude vyslyšeno. Jako- Děkuji vám, pane Desir, Jako další kolega Takula na minutu půl. Arvoisa puhemies, tämä Keski-Afrika... Děkuji, pane předsedo. Situace ve Středoafrické republice je velice obtížná. V rámci EU musíme přemýšlet, jakým způsobem můžeme podpořit rozvoj e, země směrem k míru. Probíhá tam velké násilí. Násilí na ženách, na dětech. Co můžeme udělat pro mír? Jak obnovit mír? Já osobně si myslím, že EU sehrává společně s Africkou unii velmi důležitou úlohu a samozřejmě také ve spolupráci s OSN. Musíme eh, se snažit najít všechny formy pomoci, abychom posílili stabilitu v regionu. A především je třeba zajistit respektování lidských práv. Různé náboženské komunity musí diskutovat v rámci míru. Děkujeme, pane Takulo. Jako další pan kolega Paška máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, situace v Středoafrické republice, kde už mezi sebou více než rok bojí různé ozbrojené složky a ozbrojené zločinecké tlupy, které terorizují místní obyvatelstvo, je neudržitelná. Místní státní orgány nejsou schopny garantovat bezpečnost civilního obyvatelstva, a ani rozmístění společných jednotek společenství středoafrických států nepomohlo zajistit mír. Proto se zdá v dnešní době, že jediná jistá forma ochrany bezpečnosti civilního obyvatelstva je naplňování rezoluce eh, Rady bezpečnosti OSN a rychlé posílení mezinárodní mise v Středoafrické republice pod záštitou Středoafrické unie. Zároveň je však potřeba posílit kapacity humanitární pomoci v této zemi tak, aby současně s nastolením pořádku probíhalo i to nutné zásobování potravina, potravinami pro osoby a místní obyvatelstvo zbíračené a ozbrojeným konfliktem. Děkuji vám. Děkujeme, pane Paško. Kolegyně, kolegyně Krecu, máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. po eh, osmiměsíčních průtazích Rada bezpečnosti OSN, e jednomyslně přijala svou rezoluci, která má zabránit rozpadu tohoto středoafrického státu. Hovoříme o milionu třista tisících lidech, kteří jsou uprchlíky a kteří trpí hladem. Je potřeba chránit civilní obyvatelstvo, je potřeba co nejrychleji začít rozdělovat humanitární a potravinovou pomoc. Evropská unie musí také přispět k ochraně civilního obyvatelstva. Aby, mezina, aby mezinárodní složky vojenské měly úspěch v této zemi, musí mít mírovou, ale i politickou složku tak, aby zajistili a posilovali mír v této oblasti tak, že budou podporovat zejména svobodné volby. Tyto nekonečné konflikty v tomto státě tuto zemi roztrhly na několik kusů a e, stojíme na Prahu náboženské války. Děkuji vám. Děkujeme, paní Krecu. Teď procedura Catch the Eye, kolegové. Je mi líto, ale nebudu moci dát slovo všem, kteří se přihlásili. Jako první paní kolegyně Hybner. republika środkowej afryki to klasyczny przykład państwa które mimo. E, středoafrická republika je příkladem země kde i e, přes ekonomický potenciál vzhledem ke geopolitickému umístění e, je situace náboženských konfliktů a země se tedy stává jednou z nejchudších zemí na světě. Je tam obrovské utrpení eh, vzhledem k humanitární ekonomické krizi. Dochází ke střetům mezi křesťany a muslimy. Dochází k sexuálnímu násilí, eh, mučení, popravám. Mnoho mezinárodních organizací, včetně OSN, varovalo eh, po dlouhou dobu, že dochází k situaci hrozící otevřenou náboženskou válkou všechno úsilí změnit situaci byla neúspěšné. Vnější intervence je tedy věc, která nyní probíhá. Děkuji vám, paní Hybner. Jako další paní Steiner. Uh, um, Děkuji. Eskalující situace v Africké republice je zdrojem znepokojení pro tento parlament a pro celé mezinárodní společenství od eh, organizace rebelů v roce 2013 došlo k úpadku práva v celé zemi a 400 lidí zahynulo v posledních dnech a jedná se zejména o příslušníky hnutí Seleka a o křesťany. A každodenně máme informace o násilí a hrozí zde nová genocida, která by destabilizovala celý region. Mezinárodní společenství zareagovalo, bylo vyhrazeno 50 milionů euro v pomoci a Francie nasadila 1600 vojáků na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN, ale není to dostačující pro Eh, kontrolu situace a je třeba rozsálejšího zásahu. zásahu. Amnesty International říká, že dochází k bezprecedentnímu násilí. Věřím v rychlé vyřešení a věřím, že mír nastane po této hrozné krizi. Děkuji. Děkuji vám, paní Styler. Tím jsme ukončili proceduru Catch the Eye. Dávám slovo panu komisaři Čološovi. Merci. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, my eh, vítáme zájem vašeho parlamentu o situaci ve Třeflecké republice a schválení usnesení o stavu lidských práv a situaci ve Středoafrické republice. Tedy situace v této zemi, která prochází nejhorší krizí ve, své, ve svých dějinách, je, skute, je skutečně alarmující. 5. prosince vysoká zástupkyně vyjádřila své velké znepokojení, co se týče eskalace násilí, které probíhá a závažných porušování lidských práv, která, které beztrestně probíhá. Také chápeme znepokojení, které vysvítá z vašeho usnesení. Vzhledem k naléhavosti této krize je důležité, aby mezinárodní společenství zareagovalo rychle, aby se zabránilo dalšímu vyostření situace podílíme se na snaze mezinárodního společenství, abychom vyřešili politickou, humanitární a bezpečnostní stránku této krize, jakož i řešení v oblasti lidských práv. Evropská unie sehrává prvořadou úlohu při mezinárodní koordinaci mezi hlavními subjekty OSN, Africkou unii, Spojenými státy, Francií, a společ, ekonomickým společenstvím států střední Afriky. Ochrana populace je základní prioritou a vítáme zásah afrických jednotek podpořených Francií, která je sama podpořena dalšími členskými státy, abychom ukončili násilí a obnovili bezpečnost. Evropská komise se již zavázala mobilizovat 50 milionů euro skrze eh, mírový nástroj pro Afriku pro africké síly MISKA. Já také vítám rezoluci 2127 Rady bezpečnosti OSN o Středoafrické republice, která předpokládá vytvoření vyšetř, Mezinárodní vyšetřovací komise. Evropská unie se také zasazuje o eh, bedlivý monitoring Středoafrické republiky ze strany Rady pro lidská práva OSN v Ženevě. Evropská reakce na krizi ve Středoafrické republice je mnohotvárná a hluboká. Obsahuje nelehovou pomoc pro ty nejchudší části obyvatelstva, jejíž počet stále roste, a také některé střednědobé kroky. Tedy mimořádná opatření byla schválena komisí, abychom mohli financovat program stabilizace skrze nástroj stability v hodnotě 10 milionů euro. Tyto jednotlivé složky mají za cíl umožnit národní usmíření a mezikonfesijní dialog, podpořit nasazení pozorovatelů v oblasti lidských práv, úzké spolupráci s Vysokým komisařem pro lidská práva OSN a obnovit nezávislá média, aby existoval neutrální objektivní přístup k informacím. Komise ve spolupráci s SVČ působí na snaze propojit eh, řešení krize s trvalejším řešením problémů. Také, se, také naše podpora rozvoje nebyla nikdy přerušena, i když v bezpečnostní důvodu některé projekty byly zatím e, zastaveny. Evropská unie chce doprovázet proces přechodu s cílem obnovit demokratické instituce to bude proces dlouhý, který bude vyžadovat sdílené úsilí. Vzhledem k rozsahu a složitosti těchto výzev, kterým čelí Středoafrická republika, bude rozhodující, aby mezinárodní společenství zachovalo své nasazení dlouhodobě. Ministr zahraničních věcí, ministr zahraničních věcí budou projednávat situaci ve Středoafrické republice během budu, příští rady GERK 16. prosince v Bruselu a Evropská unie bude nadále zapojena, aby v úzké koordinaci se svými partnery podpořila stabilizaci střední Afriky a trvalé vyřešení krize. Děkuji. Děkujeme vám, pane komisaři. K závěru této eh, rozpravy bylo předloženo celkem šest návrhů usnesení. Tím pádem jsme uzavřeli rozpravu a hlasovat se bude po ukončení všech urgencí. Jako další bod na pořadu jednání teď pro.